pokračuje. Omlouvám se. Thank you. Děkuji. Kolegové, dovolte, abych eh, přivítal kolegy z parlamentu EFTA, to znamená eh, kolegy z Islandu, eh, Norska a Lichtensteinska je pro mne radostí přivítat tuto delegaci ve Štrasburském Evropském parlamentu, kde se zúčastní také 35. Eh, společného meziparlamentního shromáždění zítra i dnes. Eh, doufám, že eh, tato společná práce v průběhu týdne bude produktivní a přispěje k posílení meziparlamentní spolupráce a také k lepšímu zajištění demokratické parlamentní vnitřní kontroly v rámci EU a EFTA. E, děkuji, vážení kolegové. A nyní dám slovo dalšímu řečníkovi, respektive řečnici paní van Bremt, minuta půl. Děkuji, paní předsedo. Když člověk slyší dnešní debatu, tak si všimne jedné věci. A sice to velké významné téma otázka hospodářského řízení ekonomik governance. Zdá se, že zde panuje soulad, ale přitom jsou